Uh, good morning, everybody. We will start our meeting. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Dobrý den. Budeme hovořit o přistoupení EU k úmluvě Rady Evropy, což je opravdu samozřejmě velmi důležitým krokem na cestě v boji proti násilí vůči ženám. A samozřejmě my jsme měli už samozřejmě i tu možnost vyslechnout si odborníky, kteří hovořili na toto téma a vyslechli jsme si i zástupce institucí. Dnes si vyslechneme spolu zpravodaje, kteří budou hovořit o těch hlavních prvcích této předběžné zprávy a v tuto chvíli bych ráda předala slovo paní Miss Revoldalones Bonifoy, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velmi hrdá na to, že mohu pohovořit dnes o předběžné zprávě z vlastní iniciativy ohledně eh, e, přistoupení EU k mluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. E, toto bylo zpráveno 7. dubna 2011, je to Istanbulská umluva a je to první závazný nástroj pro e, potírání násilí na ženách eh, proti pohlavnímu zneužívání, proti fyzickému, psychickému násilí či k nuceným sňatkům. To jsou všechno násilné činy a často tyto násilné činy eh, páchají o muži. Je to násilí na ženách, je to násilí eh, a eh, týká se to nerovnosti mezi muži a ženami. Tady tato úmluva připravuje Eh, rámec pro ženy a dívky a zabývá se prevencí, ochranou a také trestním stíháním. Státy, které podepsaly tuto úmluvu, tak eh, se snaží o zvyšování povědomí, o ochranu obětí a také o trestní stíhání pachatelů. A zde se také hovoří o různých druzích násilí páchaného na ženách. Potom trestně právní eh, stíhání po spáchání trestného činu, otázka eh, náboženství nebo čest nemůže být eh, zdůvodněním pro takovýto trestný čin, protože ženy jsou oběťmi násilí příliš často kvůli náboženským důvodům. Také se v této zprávě hovoří o monitoringu. Všechny státy podepsaly tuto umluvu, ale pouze 14 států to e, ratifikovalo. Evropská unie e, navrhla přistoupení k této istambulské umluvě a toto přistoupení Evropské unie zaručuje konzistentní právní rámec na Evropské unii, protože Evropská unie je odpovědná a může proto ratifikovat. Na stránce 7 návrhu komise se hovoří o pravomocích. Tento návrh se právě prodiskutovává na radě a jakmile se dojde k dohodě na radě, tak potom parlament to bude muset schválit. Ale předtím ještě e, je potřeba schválit tuto zprávu e, z vlastní iniciativy, abychom si mohli stanovit priorit. A co se týče této e, práce, kterou Eh, jsme společně s paní Koraca Bilt představili, tak tato pozice je velmi e, důrazná. Co se týče přistoupení Evropské unie, tak tato musí být co nejširší, bez žádných výhrad, což samozřejmě to neodejímá eh, odpovědnost členských, členských států. Říkám, pouze 14 států ratifikovalo tuto úmluvu. Je potřeba mít celostní úmluvu Eh, což je velmi důležité, abychom potírali násilí na ženách v Evropské unii. Jsme eh, svědky změny eh, přístupu ve společnosti, nebo lépe řečeno na tom trváme při naší práci na mužích a na chlapcích. V rámci výboru LIBE také trvám na migraci. Jsou zranitelní a mohou být vystavováni zneužívání na základě pohlaví a to může být eh, porušení um, ehm, umluvy OS, uh, eh, eh, rezoluce OSN 1951. Parlament musí být informován a musí být zapojen, ať už je to v rámci vyjednávání v radě i v rámci následných mechanismů. A jakmile tedy Evropská unie přistoupí k, k této umluvě, musíme zajistit dostatečné zdroje žádáme komisi, aby představila legislativní akt, jako například směrnici, která stanoví společné eh, definice zločinů páchaných eh, na ženách. A eh, toto přistoupení je pouze první etapou, tím samozřejmě boj nekončí. Přistoupení Evropské unie je silný politický signál, pokud jde o boj s násilím na ženách. A než nechám, eh, dám slovo paní, paní Korace byl, tak připomínám, že 26. dubna je stanovena lhůta pro podání pozměňovacích návrhů. Děkuji. Děkuji a v tuto chvíli paní Koraca byl jako spolu zpravodajka. Děkuji, děkuji paní Eh, předsedkyně, místo předsedkyně. Já jsem si opravdu užila té přípravné práce, která nás dovedla až do toho dnešního bodu. A o co jde? Eh, zorganizovali jsme v obou výborech několik eh, slyšení v listopadu, v březnu a naše oddělení pro politické záležitosti nám velmi pomohlo, včetně tedy sběru údajů. To znamená, že dnes tady v podstatě prezentujeme práci, která trvala opravdu velmi dlouho a byla hodně náročná. Takže připomeňme si, že násilí je v Evropě velmi rozšířené a to ve všech společenských vrstvách a také ve všech eh, sektorech života, ve všech odvětvích života. Ženy jsou pronásledovány, byty, Eh, v tuto chvíli neexistuje žádná tradice, žádná, eh, žádná ideologie, žádné náboženství, které by mohlo ospravedlnit eh, násilí. Násilí je velmi často pácháno právě muži a toto násilí je opravdu závažným zločinem a musí být také takto vnímáno. A proč to děláme? Istanbulská umlova je jediným mezinárodním nástrojem Rady Evropy, který nám v tuto chvíli poskytuje nástroje, které nám pomáhají bojovat proti tomuto násilí, sankcionovat ho, eh, které nám pomáhají také vytvářet nové kapacity a nové nástroje, pomáhají nám také navyšovat povědomí o tomto problému a také pomáhají nám eh, změnit myšlení a mentalitu. Od Putina k Trumpovi sexismus je opravdu vouhybnou sílou také politické agendy. A tady existuje zatím vším opravdu zcela zásadní nepochopení toho, co v podstatě říkají eh, různá náboženství a ideologie, protože ženské tělo je opravdovým pulzem lidské morálky a to je naprosto ne- neakceptovatelné a my musíme se opravdu spojit, musíme udělat všechno pro to, abychom přistoupili k této úmluvě, protože je jasné a musíme ještě zdůraznit, že členské státy musí udělat více. Některé z těch z našich států ještě stále tuto úmluvu neratifikovaly, některé členské státy stále opravdu toto neratifikovaly, tuto úmluvu. A bylo by dobré, kdyby, bylo, kdyby se opravdu tomu postavili a tuto úmluvu ratifikovali. My přece nebudeme v tuto chvíli chodit za jednotlivými státy, které neratifikovaly a vysvětlovat jim, že mají ratifikovat eh, a mají pomáhat ženám, které eh, jsou byty, znásilňovány a vykořišťovány. Eh, v dnešní době 700 milionů dívek i tady v Evropě jsou nuceny ke sňatkům i ve 12, 13, 14 letech. Teď to jim přece bere, krade celé jejich dětství. Teď my přeci víme, že i mezi těmi eh, lidmi, kteří k nám přicházejí, jsou ženy, dívky, které eh, v útlém dětství už byly v podstatě nuceny k manželskému sňatku, k manželskému svatku. Takže já bych eh, v tuto chvíli zdůraznila důležitost tohoto tématu. Chci poděkovat všem, kteří nám pomáhali také za všechny ty statistické údaje, které jsme obdrželi a já vám všem doporučuji, abychom opravdu ještě více a lépe e, intenzivně spolupracovali se Eurostatem, protože potřebujeme tady více údajů pro to, abychom také podpořili a posílili tuto agendu. Co se týče práce Rady Evropy, tak ta je opravdu extrémně důležitá. A e, proto já si také velmi vážím této práce. E, co se týče implementace to, této směrnice, tak vlastně ze strany Rady Evropy vlastně přišly kritiky týkající se právě pomalosti implementace této směrnice a proto já ještě jednou apeluji, jak už jsem také apelovala v minulosti, apeluji na komisi, na radu, na všechny instituce, aby se více, více intenzivně účastnili eh, toho dialogu s eh, členskými státy je třeba se podívat také na tu definici genderu, protože tady opravdu dochází k zcela zásadnímu nepochopení, protože gender podle Rady Evropy v podstatě vychází z té představy, že v podstatě násilí vycházejícího z genderové diskriminace je v podstatě násilí na e, ženách. E, ale to, uvědomme si, k čemu opravdu dochází. Ženy jsou nucené k sňatku, protože jde o ženy. A e, já v tuto chvíli říkám, musíme se podívat na všechny ty již existující nástroje, které jsme odsouhlasili. A e, chci říci, že jde o to, abychom se na to dívali holisticky. Je třeba bojovat proti obchodování se ženami, je třeba dělat všechno proti tomu, e, aby docházelo k vykořišťování žen a k dalším aktivitám je třeba přispívat daleko intenzivněji. Takže ty věci jsou propojené a já v tuto chvíli pouze mohu říci, že jsem k dispozici pro všechny, kteří budou mít jakékoliv eh, otázky a poté bych ještě něco řekla za paní Materu, která je eh, stínovou zpravodajkou za EPP. spolu zpravodajkám. A nyní dám slovo stínovým zpravodajům. A myslím, že by bylo dobré začít s, tedy zpravou jako EPP. Prosím tedy dejte najevo, jestli, jestli chcete hovořit. Ještě jednou. Takže Helga Stevens je stínou zpravodajkou EKR, takže dostáváte slovo. Chci poděkovat oběma spolu s pravodajům za jejich práci, za jejich vyváženou práci. Mohu podpořit tuto práci obecně, ale chci hovořit stručně a přesně. Takže má největší obava, pokud jde o tuto zprávu, je následující. Nevidím tam eh, vůbec eh, žádnou eh, pořádnou zmínku osob s postižením. Kromě samozřejmě eh, odkazu na eh, umluvu OSN o právech lidí s postiženími, která je v úvodních ustanoveních, ale jinak tam není vůbec žádný odkaz na děti eh, a ženy s postižením, což je trochu škoda. Protože samozřejmě ta, ty statistiky vystavují ženy většímu riziku, jeden, jeden a půlkrát vyššímu e, u žen s postižením než bez postižení, tak z toho je jasné, že je to nesmírně zranitelná skupina. Té zprávě, odstavci 5 i se zmiňují e, postižené osoby, zejména děti. Ale není tu žádný Eh, odkaz na děti s postižením, ale jsou tu také další skupiny s konkrétními potřebami. Já chci zmínit článek 4 Istanbulské umluvy, který je o základních právech rovnosti nediskriminaci. Budu citovat nyní odstavec 3. Implementace ustanovení eh, této umluvy jednotlivými stranami, zvláště opatření na ochranu e, obětí, budou zajištěny bez jakékoliv e, diskriminace na základě e, pohlaví, barvy platí náboženského přesvědčení, názoru, národnostního či sociálního původu, majetku, narození, sexuální orientaci, genderové totožnosti, věku, eh, postižení, ehm, eh, osobnímu statutu, migračnímu statutu, eh, či statutu žadatele, uprchlický statut, či na základě čehokoliv jiného. Takže já se domnívám, že by stálo za to specifičně zmínit děti a ženy s postižením a těším se na spolupráci se zpravodaj aby se z toho stal rychlý proces, aby bylo doporučení parlamentu zohledněno, aby mohla být umluva eh, co nejrychleji ratifikována. Děkuji.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 Děku, eh, já si myslím, že toto je eh, velmi dobré, protože se jedná o závazný nástroj a je to velký krok eh, ku předu. Jsme velmi rádi, že se Evropská unie připojila k této istambulské umluvě, protože je to velmi mm, aktivní nástroj, protože definuje násilí na ženách a také na komunitě LGBT. Ehm, hovoříme o sexismu a je to, jedná se o, velkou, o velké ohrožení žen. Je důležitá práce v oblasti prevence s oběťmi, je to velmi důležité. Evropská unie by toto měla zohlednit eh, ve své interní a externí dimenzi. My jakožto výbor Libe musíme působit na evropské úrovni a je důležité, aby ti, kteří neratifikovali úmluvu, aby tak učinili. A potom, aby se vypracovala evropská strategie, evropská směrnice, tak aby se bojovalo proti násilí na ženách. Eh, těším se na další práci s spoluspravodajkami. Lunáček. Děkuji vám, pane předsedo já bych chtěla tady zastupit zelené eh, stínové zpravodaje ve FEM i v LIBE a chci poděkovat oběma spoluzpravodajům za velmi kvalitní zprávu, velmi dobrou spolupráci, včetně těch eh, posledních prohlášení, které ukazují, že, je, eh, že tu panuje široká podpora. A je to opravdu zásadní, protože mám tolik členských států, tolik vlád, mnoho lidí, také některé ženy, si prostě neuvědomují, proč by měl být implementován tento holistický, tento celostní přístup. Proto eh, bychom, jsem, jsem ráda, že je tu podpora od, ze strany většiny skupin. Potřebujeme eh, tento silný eh, postoj proti násilí na ženách také na podporu istambulské umluvy že jsou to členské státy jako třeba Polsko, eh, kde nedávno jsme slyšeli, že polská vláda eh, říká, že by mohla odstoupit, že vlastně zrušit ratifikaci istambulské eh, úmluvy. Já myslím, že by stálo za to zvážit, jestli i toto by nemělo náhodou mít nějaké místo Eh, v tom prohlášení, to znamená, že ti, kdo už se k tomu jednou připojili, tak by od toho neměli eh, potom odstupovat. Eh, to teď se týká těch 14, kteří zatím, zatím neratifikovali. A jinak, pokud jde o ty, kdo zatím neratifikovali, tak je naším úkolem lobovat, aby tak učinili. Také je škoda, že Rada i nadále blokuje přistoupení k istambulské úmluvě. Komise i Rada to vyjádřili zcela jasně. A dále je tu takzvaná eh, ta doložka Pasarel, která eh, řeší vážný eh, přeshraniční zločin, který má tedy zároveň dimenzi Eh, související s násilím na ženách. Ti, kdo, eh, dále jsme měli jednu velmi dobrou zprávu už v předchozím období, která žádala, aby existoval Evropský právní akt proti násilí na ženách. Eh, Anna Marie, vy jste zmínila, že sexismus je jedna z prvotních příčin násilí na ženách. A zřejmě bude ještě pozměňovací návrh v, to, v tom smyslu, aby to bylo ještě jasnější. A poslední věc, kterou bych tam chtěla mít, že bychom měli tedy odsoudit násilí na ženách jako to co, to, co to je, jako vážné porušení lidských práv. Já jsem se účastnil už v roce 93 ve Vídni konference o lidských právech, kdy poprvé vůbec byla definována ženská práva jako lidská práva. To, to je před 24 lety. A násilí na ženách je skutečně jedním z nejzávažnějších porušení lidských práv. A takže i to e, něco znamená, ale obecně je to velice kvalitní zpráva a myslím, že tu budeme mít velmi dobrý výsledek hlasování a že to potom projde plenárním zasedání a že to e, přiměje k jednání i e, radu. A děkuji další. Hm, děkuji vám, pane předsedo. Kolegové, paní Gabriel, chci poblahopřát s za vynikající práci na tomto návrhu. A já chci eh, hned vyjádřit velkou podporu. Je skutečně na čase, aby členské státy eh, ratifikovaly Istanbulskou úmluvu. Je také zřejmé, že k eh, tomu, abychom přispěli k tomuto cíli, tak je důležitá odpovědnost, protože zejména je to zpráva ucelená, pragmatická, která, kterou tu máme a opravdu si myslím, že je to krok vpřed, pokud jde o definitivní cíl, to znamená eh, ratifikaci umluvy a vypracování eh, nezbytných politik, politik nezbytných pro jejich eh, uplatnění, včetně zajištění potřebných financí. Přesto chci tady zdůraznit jednu věc. Je jasné, že dnes některé členské státy váhají, pokud jde o ratifikaci. Je také jasné, že by bylo dobré mít určitá opatření, která eh, umožní předjímat, ale také je eh, co, nejlí, co nejvíce ujistit. Jeden z příkladů, který bychom mohli předložit, je mechanismus, koordin, mechanismy koordinace, které jsou nezbytné při uplatňování istambulské dohody. V některých členských státech eh, je tu právě ta obava z těch změn. změn. Ne, nezapomeňme, jak řekla paní Koraca Bild, že je to nástroj, který ehm, je zastřešující, který zastřešuje celý systém a který umožňuje všem těm jednotlivým eh, složkám toho, tohoto jevu přispí, eh, přispívat. Takže proto já chci zdůraznit nezbytnost výměny osvědčených postupů v členských státech a možná ještě takový podnět, proč bychom eh, nemohli třeba vydat nějaké společné pokyny na evropské úrovni v otázkách legislativní práce z hlediska prevence násilí, podpory obětí, eh, zlepšení eh, účinnosti práce policie a justice a armády a také možná podpora výzkumu a získá schromažďování údajů. Přesně tato konkrétní opatření nám mohou pomoci eh, v podstatě eh, z, z, odbourat některé z těch obav, které zatím existují. Takže děkuji za tento text, děkuji za to, jak silně eh, jsme tu dnes toto poselství byli schopni komunikovat. Děkuji, Reči Garcia Pérez. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že dnes ráno se ukázalo, že existuje dohoda ze strany velké většiny eh, poslanců, pokud jde o mm, ten závazek ze strany Evropské unie, pokud jde o boj eh, proti násilí na ženách a myslím, že je důležité, abychom přistoupili k těmto opatřením ze strany Evropské unie. Je zcela uh, Eh, naléhavé a nutné, aby se ratifikovala úmluva z Istanbulu a Evropská unie jako celek a rovněž ty členské státy, které tak ještě neučinily, aby to udělali. Ale co je zásadní, a bylo by důležité, aby v této zprávě jsme vyzvihli ten závazek, tak aby tady existoval právní základ, tak aby ze strany Evropské unie Eh, jsme mohli mít eh, legislativu v této oblasti a to by bylo zcela zásadní. Když třeba hovoříme o té doložce pasarel, tak já si myslím, že to je věc potřebná, protože to, že Evropská instituce má pravomoc eh, mít eh, legislativu, tak to je velice důležité, protože na jedné straně ten závazek, že pokročíme v této oblasti, protože ženy v Evropě si musí být vědomy a vědět, že nejsou sami že mají po boku členské státy, ale také ostatní instituce. V tomto jejich eh, boji proti eh, domácímu násilí hovoříme o terorismu ze strany mužů. Musíme hovořit o tom, abychom pracovali příčně a musíme bojovat a zasadit se o prevenci, třeba ve vzdělávací oblasti, pokud je o potírání násilí na ženách a snažit se, aby ty oblasti, které mají pravomoci, tak aby mohly skončit s mm, tím největším problémem, který existuje nejen v Evropě, ale na světě. Já bych chtěla poblahopřát spolu s pravodajkám za tu výbornou práci, kterou odvádějí a také bych chtěla poděkovat ostatním kolegům. Já si myslím, že veškeré úsilí, abychom se dohodli na společných eh, postupech, abychom eh, skončili eh, s domácím násilím, tak to je věc, která je důležitá, na kterou můžeme být hrdí. Děkuji, paní Kaneva. Děkuji. Eh, musím říci, že eh, tento eh, návrh zprávy ohledně Stavonské úmluvy přišel pozdě, ale i tak bych chtěla poděkovat Eh, paním zpravodajkám, paní Rivol a paní Koraca za odvedenou práci, která je výborná. Tento dokument bude zcela jistě základem pro naši další práci během příštích měsíců. Rovněž eh, souhlasím s těmito návrhy a s úvahami, které zde kolegyně přednesly. Myslím si, že ale existují určité oblasti, Eh, které by se měly ošetřit lépe v této zprávě. Za prvé, eh, prevence, ochrana a podpora obětem jakéhokoliv eh, druhu násilí pachaného na ženách a na dívkách s postižením, tak jak o tom hovořila paní Stevens. A zároveň navrhuji, aby tato skupina žen které jsou ve velké míře zranitelné, tak aby byly obzvláště chráněné. A nejenom oni, ale i jejich rodiny. Za druhé, musíme posílit tento dokument prostřednictvím návrhů, které se týkají násilí na pracovišti. Já jsem to zažila, já sama osobně a mnoho z nás. A je to věc, která se děje v Evropské unii nejenom mimo Evropskou unii. Za třetí potřebujeme programy a kampaně na zvyšování povědomí, ale to nestačí. Je potřeba, aby byli proškoleni ti, kteří budou pracovat s oběťmi. Psychologové, lékaři, všichni, kteří se zúčastní tady této pomoci. Zároveň potřebujeme finanční prostředky na tyto programy. Nemůžeme dovolit, aby existovaly státy, které nechtějí vynaložit náklady nebo to, co souvisí s touto umluvou. A v tomto smyslu předložím pozměňovací návrhy. Já jsem optimistkou, pokud jde o tuto zprávu a pokud je uplatnění této umluvy. A upřímně řečeno, očekávám, že když se položí otázka, který trestný čin je nejčastější, tak aby to nebylo násilí na ženách. A všem vám přeji výbornou práci a těším se na plodnou spolupráci. Děkuji, paní Bisera, prosím. Gracias, presidente. Děkuji vám, pane předsedo. Já pohovořím jménem FEM a také jménem ALDE v rámci LIBE a úvodem bych chtěla poděkovat eh, Aně Marie a Christín, protože ta práce je velmi dobrá, co se týče obsahu, ale i také pokud je o formát a ten jejich závazek je opravdu eh, neuvěřitelný a jejich nasazení. Nebudu mm, dodávat něco k tomu, co řekli kolegové, ale pohovořím o důvodu této zprávy. Před třemi lety ve srpnu vstoupila v platnost Istanbulská úmluva. A musím přiznat, že na jedné straně jsem velmi hrdá, že prvním eh, krokem, který jsem podnikla zde v parlamentu, bylo, eh, že jsem chtěla upozornit na eh, vstup v platnost této úmluvy, protože parlament o tom nebyl informován aby ani k tomu nebyl pozván. A e, závazek ze strany e, ženského výboru FEM bylo spojit se, semknout se a e, dohodnout se, že jedním z úkolů během tohoto volebního období bude, aby Evropská unie ratifikovala tuto istambulskou umluvu. A na tom pracujeme už dva roky a půl, téměř tři roky. S podporou a e, ze strany e, komise od strany paní Jourové, která nám potvrdila, že máme základ pro tento proces. Je pravda, že už e, několik let čekáme, že rada to bude ratifikovat. A co bych vám chtěla říci, kromě toho, že jsem hrdá na to, že eh, liberálové byli u zrodu této záležitosti, musím říci, že také jsem frustrovaná, protože něco, co je tak objektivně důležité a zajímavé, atraktivní, co je spravedlivé a dobré, tak jako je Istanbulská úmluva, tak eh, první nástroj, který je právně závazný pro boj proti násilí na ženách a také proti domácímu násilí, protože to jde nad rámec násilí na ženách. Tak něco, co je tak eh, atraktivní, co je prostě na míru, ušité na míru, tak vlády a Evropská unie, že se nevrhly to rychle ratifikovat či to provádět v jednotlivých zemích. To e, mi přijde zvláštní, protože e, ta umluva je opravdu výborná. Takže na jedné straně jsem spokojená, na druhé straně jsem zklamaná ale musím říci, že co je nejdůležitější, je, že jsem přesvědčená, že dospějeme eh, k dohodě a že to dobře dopadne, tak eh, během posledního předsednictví to nepadlo, nedopadlo dobře, současné předsednictví už za chvíli skončí, nevíme, jak to dopadne, ale já doufám, že letos rada se rozhodne a že Evropská unie ratifikuje tuto umluvu a že všichni budeme schopni mít eh, pomocí tohoto tak eh, mocného nástroje, že budeme moci eh, překonat tady tento stud, který musíme pocitovat jako demokratické státy. Eh, děkuji vám. A samozřejmě velké díky Christín a Aně Mari za obrovský kus práce a za jejich nasazení ve výboru. Ano, Politice někdy eh, naše práce nás činí, eh, že se můžeme dmout píchou a tady v tomto případě eh, se jedná o hysterický krok. Já se budu snažit neopakovat to, co zde bylo řečeno, že je překvapivé, že e, jednali se o oběti a že se jedná o oběti, které jsou ženami, že neexistuje politická reakce ze strany Evropské unie. E, něco, co bychom my všichni očekávali. Eh, problém je, že nemáme statistiky. Před třemi lety se vypracovala první anketa na úrovni Evropské unie a schromáždily se údaje po uh, rozhovorech eh, s evropskými ženami. Ty výsledky nebudu opakovat, protože jsou opravdu ty výsledky velmi znepokojící a dramatické. Uh, zemře při atentátu určitý počet lidí, všichni si rveme vlasy a je to věc neakceptovatelná. Ale každý den eh, ve všech zemích umírají ženy a neexistuje politická reakce. Já si myslím, že to je neakceptovatelné. Ano, ta zpráva je velmi dobrá, je tam dobrý obsah, ale stačila by dohoda v parlamentu, kde by se řeklo, že žádáme radu, aby ratifikovala Istanbulskou úmluvu. To by stačilo tak, abychom mohli vyvíjet nátlak na členské státy, aby tak učinili, protože my nechápeme, já jsem stále ještě neslyšela žádný argument, proč ty státy, které nechtějí ratifikovat, nesouhlasí s touto úmluvou, proč nesouhlasí s obsahem, proč ostatní členské státy nevyvinou dostatečný nátlak na ty státy, které to nechtějí ratifikovat a říct jim, že je to potřebné, protože jak budeme hovořit o evropských hodnotách, když nejsme schopni poukázat na toto násilí. A také se zde uh, hovoří o násilí uh, Eh, páchanému na ženách s postižením, protože v rámci eh, tohoto kolektivu jsou ženy, které tím nejvíce trpí a také zvláštní odkaz na děti na dívky a chlapce, protože když hovoříme se ženami, které trpí eh, domácím násilím, tak říkají, že se nevěnuje dostatečná pozornost eh, eh, dětem žen, které trpí tímto násilím, protože to je ta část těch obětí, které jsou více eh, skryté. Ano, musíme pracovat na kampaních pro zvyšování povědomí, Rovněž potřebujeme údaje, protože některé členské státy v Evropě mají za to, že násilí na ženách spadá do soukromí osob, že to není věc veřejného zájmu. Proto více kampaní a více zvyšování povědomí. A rovněž eh, se zde hovořilo o tom, že musí se pracovat v rámci prevence. Ano, taky to, tak to je. Ale abychom měli prevenci, tak potřebujeme změnu myšlení, musí existovat politická vůle, potřebujeme veřejné zdroje a potřebujeme legislativu. Je potřeba se také zapojit na místní úrovni, protože jsou osvědčené postupy, které nám ukazují, že na místní úrovni to, co se dělá, nám pomůže pokročit ku předu. Já bych chtěla říct si, na evropské úrovni existují dobré postupy, musíme tlačit nahoru, aby byla ratifikovaná Istanbulská umluva, ale myslím si, že přicházíme o hodně příležitostí, protože nemáme nějaký prostor, kam bychom eh, dali osvědčené postupy, aby se ostatní členské státy poučily. A o tom bychom měli rovněž hovořit v textu. Děkuji a můžeme začít opět našimi spoluspravodaji, takže Kristýn. Děkuji. Děkuji eh, všem z vás za vaše příspěvky, které jasně ukazují, že skutečně existuje značný konsenzus v Evropském parlamentu, pokud jde o podpis této úmluvy ze strany Evropské unie. Eh, paní Bilba, my jsme to udělali eh, loni v listopadu, když jsme to schválili v Evropském parlamentu hlasováním, eh, to jsme měli společné usnesení prakticky všech skupin Evropského parlamentu. Právě proto, právě tam jsme žádali všechny státy, které to zatím nepodepsali, aby tak učinili. Bohužel eh, všechno si žádá čas a některé státy se obávají, že jim to ukrojí příliš velký díl jejich svrchovanosti každopádně důležité, abychom byli schopni ochránit ženy, ať jsou kdekoliv v Evropské unii. A členské státy se nemusí bát Evropské unie. Evropská unie chrání. Evropská unie tu není proti členským státům. Proto bychom měli rychle pokročit. Já jsem dobře pochopila poznámku paní Stevens, že osoby s postižením by měly být považovány za zranitelné osoby, stejně jako osoby LGBT Eh, za, zvlášť když se podíváme na co se děje v Čečensku, což je na hranicích Evropské unie, kde jsou znovu eh, určité impulzy, které jsou naprosto nepřípustné. A pokud jde o Polsko, a eh, tedy, že je tu že bychom měli naznačit, že, se ne, že nemůže někdo vzít své slovo zpátky, když jednou ratifikoval. Jistě, ale hlavně jde o to, aby prostě došlo k té ratifikaci ze strany Evropské unie, abychom zajistili harmonizaci v celé eh, eh, Evropské unii a pokud jde o tu doložku, tak to je také důležité, aby byla aktivována. Je tu otázka času. Změna osvědčených postupů je jedna věc, ale pořád ještě příliš mnoho žen, příliš mnoho dívek, které uh, umírají v důsledku ran, které dostávají. Takže podpis úmluvy Evropskou unii je zásadní. Je to silný um, právní rámec a uh, ta směrnice by byla ještě silnější. Takže výměna osvědčených postupů, diskuze, to všechno samo o sobě nezabrání tomu, aby ženy uh, den ode dne umíraly. Děkuji mnohokrát. Anne-Marie, prosím. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já jsem opravdu dojatá za, za všechnu tu podporu svých kolegů, protože to nejdůležitější je opravdu dát hlas těm tisícům a tisícům ženám, které trpí eh, v tichosti. A musíme jim říci, že nejsou sami, že opravdu napříč všemi politickými skupinami mají naši podporu a mm, chceme jim dát tu sílu. Stejně jak říkala Kristýna, ano, chceme vést tento dialog, chceme ale respektovat také Eh, ty rozdíly, chceme respektovat jejich utrpení a také jejich jednotlivé situace, protože samozřejmě ta situace v jednotlivých členských státech je eh, různá. Nicméně není ospravedlnitelné nedělat nic a já bych ráda poděkovala maltskému předsednictví. My jsme také na ministerské konferenci na Maltě opravdu obdrželi od malského předsednictví obrovskou podporu. Podařilo se nám dokonce vytvořit společnou deklaraci eh, tedy společnou deklaraci Evropského parlamentu a předsednického státu, což je opětovný důkaz toho, že všechny tři instituce spolu velmi úce spolupracují. To znamená, že chceme, aby také došlo v podstatě k, nebo takto, ve chvíli, kdy hovoříme o omezení rozsahu působnosti, což žádají některé členské státy, tak je to něco, na co se musíme podívat, ale být velmi opatrní. Ano, je pravda, stejně jak si byste říkali, některé věci nejsou součástí eh, tohoto návrhu čistě z pragmatického důvodu místa prostě už se to tam nevešlo. My jsme se eh, snažili a jistě si pamatujete také na tu akci, kterou jsme zorganizovali v souvislosti eh, se, se zranitelností právě dívek a dětí eh, s postižením. Ano, proto to také máme, nebo je to v, si v umluvě v úvodním ustanovení číslo čtyři. Samozřejmě, jestli, jak říkala kolegyně Kuněva, ano, je třeba tady zvýšit povědomí o této otázce ano, my jsme se rozhodli k tomu přistupovat holisticky. To vidíte i té, v tom dokumentu, protože není to pouze o nějakých sankcích, jde opravdu o to dát těmto ženám a dívkám více eh, pravomoci, více síly. Ano, opravdu posílíme eh, všechny ty eh, body, které byste zmínili. A co se týče toho, co říkala Maria Gabriela, děkuji za tuto podporu. Ano, my jsme si toho vědomi a my v EPP se snažíme opravdu zajistit tu nulovou toleranci chceme opravdu k tomu přistupovat prakticky a pragmaticky. To znamená, chceme se podívat opravdu na konkrétní způsoby, jakým způsobem se tomu eh, postavit. A v rámci slyšení před několika týdny ve výboru FEM jsme také přizva, přizvali vlastně, nebo pozvali zástupce z, z švédské neziskové organizace, které nám, která na, kteří nám ukázali, jakým způsobem můžete vlastně provozovat linky, eh, telefonní linky pomoci. <clears throat> Hovořili o konkrétních programech, eh, díky nimž těmto ženám lze poskytovat zdravotní eh, péči, lze jim také zorganizovat poskytnout různá školení a poté ano, ano, všude, včetně eh, tedy také eh, chlapců v soukromém eh, sektoru, musíme se potýkat také s novými způsob, formami násilí, s mobbingem, se sexuálním vykořišťováním, s pornografií, opravdu s mnohými novými formami, které samozřejmě, možná ne úplně všechny tam jsou, ale my se pokusíme to tam opravdu všechno zapracovat já opravdu velmi silně podporuji tu uh, evropskou směrnici. Ano, je pravdou, že trestní právo je v pravomoci národních států. Nicméně potřebujeme minimálně společné definice, minimální standardy tak, aby byly byla posílena kapacita členských států v boji proti násilí vůči ženám. Já vám mnohokrát děkuji za vaši podporu a těším se na naší další společnou práci. Děkuji, děkuji paní Korace Bild a ráda bych vás eh, upozornila, že do 26. dubna 17.00 můžete předkládat své pozměňovací návrhy. Eh, dámy a pánové, eh, tento, tato, tento návrh nebude k dispozici v AT4 AEM, jelikož tady hovoříme o postupu souhlasu, to znamená, že všechno najdete ve společném mailboxu a sekretariát vám eh, samozřejmě ještě pošle e-mail se všemi konkrétními podrobnými instrukcemi, takže to je vše a v tuto chvíli výbor FEM začne svou práci opět v místnosti Jan 6 2 Děkuji, děkuji eh, paní kolegyně a my samozřejmě pokračujeme dál a budeme hovořit o rámci o znovu usídlování. Takže uděláme si linkou přestávku, počkáme, až odejdou naše kolegyně z výboru FEM a budeme pokračovat v práci.